a budeme pokračovat dalším bodem programu a to je otázka k ústnímu zodpovězení na radu a komisi k obnově strategie vnitřní bezpečnosti EU a jako první slov, má slovo pan Claude Morales. Morales. President. Čekám, až se komisař usadí. Protože posledně to bylo tak, že ještě se nestihl usadit a bylo to takové neslušné začít mluvit. Jinak já si myslím, že mezi členy výboru Líbe je jasný pocit, že chceme přispět ke, ke strategii vnitřní bezpečnosti to je, bych řekl, samotným jádrem toho, co děláme nejlépe, to znamená chráníme naše občany, přidáváme hodnotu k tomu, co dělá Evropská unie, ale také chápeme, že to je jedna z nejdynamičtějších oblastí. A já mám za to, že jsou tu tady určité eh, mezery nebo nepopsané listy, které musíme zaplnit v příštích čtyřech letech, ale jedná se o jedny z nejcitlivějších oblastí, kyberkriminalita, otázka těch eh, takzvaných eh, ciz, za, za, cizích zahraničních bojovníků a další otázka. Ale každopádně členové výboru eh, líbe se svojí zkušeností a expertizou by chtěli přispět k vypracování programu komise. Máme čím přispět. A také pokud jde o rovnováhu mezi na jedné straně ochranou našich občanů a chápáním základních práv. To je také důležité pro celkovou rovnováhu. Bezpečnostní situace v Evropě se změnila v uplynulých několika letech. Evropská unie čelí eh, dopadu nových přeshraničních konfliktů. Nové technologie vedou ke, ke vzniku eh, nových rychle se šířících hrozeb. Pak jsou to tedy ti lidé, kteří se eh, připojili k procesům bojům někde v zahraničí a pak se mohou vracet zase zpátky do Evropy. Když jsme začali hovořit o e, prioritách a e, různých funkcionalitách programů a priorit pro příští roky, tak abychom obohatili tuto strategii. A tímto usnesením chceme z, za parlament dát jasně najevo, že chceme, aby byly zastaveny aktivity mezinárodních eh, zločineckých spolků, zlepšit kyberbezpečnost, zlepšit bezpečnost hranic a odolnost vůči mezinárodním eh, pohromám. Z toho si můžeme udělat určitou představu o široké povaze této strategie, ale také o tom, co se domníváme, že je naší perspektivou a jak můžeme přispět jsou tu pokyny k tomu, jak můžeme reagovat na, na jednotlivé hrozby, jaké nástroje můžeme implementovat. Je důležité chápat, že tyto nástroje, které už máme, bychom měli využívat lépe předtím, než začneme tvořit nové. A to také říkáme v našem usnesení. Potřebujeme kriticky vyhodnotit ty stávající nástroje na evropské i národní úrovni a musíme se poučit z předchozí strategie než se pustíme do jakýkoliv nových nástrojů a strategií. Potřebujeme lepší eh, praktickou spolupráci mezi členskými státy, lépe využít hodnotné nástroje, které již existují, jako jsou společné vyšetřovací týmy a to eh, řekli naši poslanci, naši členové výboru Líbe eh, opakovaně. A musíme správně nastavit rovnováhu třeba mezi svobodou, bezpečností a spravedlností. To jsme se dozvěděli z našich eh, průzkumů, eh, z eh, toho rozhodnutí o uchovávání údajů. Musíme chápat, že poslední vývoj nám jasně říká, že je tu tato rovnováha mezi bezpečností a základními právy dále různá kyberrizika. Můžeme přispět k nova, mnoha komplexním otázkám, které se vyskytuje, ať už jsou to jmene e, eh, údaje cestujících a nebo právě e, tedy zahraniční bojovníci. Když komise vydá své sdělení o nové strategii v roce 2015, tak výbor Libé zareaguje eh, v zájmu co nejvěsnější debaty. A já myslím, že již není možné, aby stál parlament stranou. Tyto časy již dávno skončily. Členové výboru Líbes jsou připraveni přispívat k této strategii, máme k tomu zkušenosti a těším se samozřejmě na další podněty od dalších členů výboru Líbe v průběhu těchto čtyřech letech. Bude to komplexní, ale velmi eh, hodnotná záležitost, bude to stát za to. Děkuji. Děkuji, pane Moraes. A nyní za radu dostává slovo pan Benedetto Della Vedova. Děkuji, Paní předsedkyně, pane komisaře, páni poslance, paní poslankyně, Rada přiměřuje vnitřní bezpečnosti v EU velký význam. To bylo jednou z prioritou našich, před, našeho předsednictví. Jsem rád, že vám zde mohu představit názory Rady týkající se priorita opatření, která musí být realizována pro vnitřní bezpečnost. Již byla realizována řada opatření pro uskutečňování opatření schválených radou v červnu minulého roku. E, tato Realizace opatření bude kontrolována v zimě 2015. Eh, bylo zapotřeba dodat materiály pro Evropskou komisi, která měla vypracovat sdělení k vnitřní bezpečnosti na jaře. Počátkem eh, prosince se rada domluvila na nejrůznějších aspektech související s obnovenou bezpečnostní strategií. Tyto aspekty souvisí s obecnou strukturou, ale také se zásadními principy. Tyto principy jsou v souladu s tématem vlastně vaší otázky. Obnovená bezpečnostní strategie má nalézat možná ohrožení v příštích letech. Rada se domnívá, že se přitom jedná o organizovaný zločin, o těžké formy kriminality, ať už se projevují jakkoliv terorismus, radikalizace, potírání terorismu a financování terorismu. Problematika zahraničních bojovníků, eh, o které se také hovořilo, k tomu patří. To jsou lidé, kteří odcházejí eh, bojovat a vrací se zpět a to je opravdu dramatická hrozba. To tady nikdy předtím nebylo. Je to ohrožení pro evropskou bezpečnost. Rada také konstatovala ohrožení, která mohou přicházet z internetu a z používání nových technologií jako takových. Máme tady také dopady eh, přírodních eh, a lidmi způsobených katastrof. Jedná se o to, aby se zvolil globální celostní holistický přístup za zapojení všech účastných subjektů na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. Je třeba zvolit koherentní přístup, to znamená, tento přístup musí mít globální, se napříč jdoucími strukturami musí docházet k výměně informací týkající se terorismu a organizovaného zločinu. Musíme se soustředit zejména na nové technologie. Právě tak důležitá je justice. Je třeba koordinovat i snahy ve členských státech. Zde je třeba situaci zlepšit. Um, při vyšetřování je nutno mít takové postupy, které umožní také konfiskaci eh, věcí. Dále potřebujeme větší vzájemné uznávání, potřebujeme zlepšit naši spolupráci a lépe spravovat společné hranice. K tomu bezpodmínečně potřebujeme nové technologie. Třetím základním principem je spojovat aspekty vnitřní i vnější bezpečnosti. Obnovená vnitřní bezpečnost musí zohledňovat i vnější bezpečnost a vice versa. Protože tyto eh, dva aspekty bezpečnosti se navzájem prolínají. Zároveň je třeba uh, chránit lidská práva, aby bylo možno zaručovat lidem i nadále, nadále jejich svobodu. Kromě toho se musí podporovat sociální koheze. To je velmi důležitý princip. Obnovená bezpečnost by se měla také opírat o aplikování stávajících nástrojů a zákonů. Rada navrhla, aby komise Evropskému parlamentu a radě předložila výroční zprávu k realizovaným opatřením pro tuto strategii. To by mělo umožnit, abychom mohli přeskoumat, aktuální vývoj, abychom také získávali aktuální informace a viděli, jak je posilována vnitřní bezpečnost. Jak vypadá harmonogram pro tuto obnovenou vnitřní strategii? a jak rada bude chtít zohlednit Evropský parlament. To řeknu závěrem. Evropský parlament předložil naprosto jasný časový plán pro přeskoumání strategie pro obnovenou bezpečnost v prvním pololetí roku 2015. Mnohé samozřejmě záleží na sdělení komise a na zveřejnění tohoto sdělení. Doufám, <laughs> že se budeme moci dohodnout na obnovené vnitřní strategie do června 2015 předsednictví spolu s komisí zorganizovalo konferenci na vysoké úrovni, která se konala v září 2014. Celá řada poslanců byla pozvána na tuto konferenci a pan poslanec Mores byl také jedním z důležitých řečníků. To také přispělo poznatky z této konference k závěrům Rady ministrů. Také jsme zohlednili zprávu Komise pro prosazování vnitřní bezpečnosti. Výbor Libe byl rovněž informován o nejnovějším vývoji vážení paní poslanci, paní poslankyně, paní předsedkyně, pane komisaři. Vím, že všichni máte zájem o tuto zprávu a některé body, které jsou obsaženy ve vašem návrhu usnesení, také naleznete v nové obnovené bezpečnostní strategii Ehm, myslíme si, že stávající nástroje by se měly využívat lépe, než se e, rovnou nasadí nové. A důležité je dosáhnout také skutečně lepší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Také jste odkazovali na nezbytnost justice, tedy fungování spravedlnosti a na demokratickou kontrolu. Děkuji vám za pozornost. Avramopoulos Dimitris Dimitris Děkuji vám, pane předsedo. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, pane předsedo komise. Dnešní otázka k ústnímu zodpovězení se odehrává ve stínu strašného zločinu, k němuž došlo dnes v ranních hodinách. A já chci vyjádřit své eh, skutečné eh, zhrození nad ztrátou nevinných životů v Pakistánu. V civilizovaném světě takové útoky jako ten dnešní, eh, v tomto případě na školu v Pakistánu, je skutečnou, skutečným zločinem proti lidskosti, urážkou lidské důstojnosti. Tato strašlivá událost a chladnokravná vražda tolika dětí ukazuje eh, tu nelidskou strašnou stránku terorismu a to, že terorismus je globální hrozbou. V Evropské unii jsme odhodláni bojovat s terorismem, těsně spolupracujeme s našimi eh, partnery, abychom hájili právo na život všech lidí bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení či etnický původ cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji za dnešní příležitost s vámi reflektovat nad eh, obnovenou evropskou strategií vnitřní bezpečnosti. Nová evropská agenda o bezpečnosti by měla být společnou agendou když e, jde o bezpečnost našich občanů, naše demokratické hodnoty, naše práva, blahobyt našich společností a našich ekonomik. To všechno je v sázce. A evropské e, instituce musí v tomto případě pracovat společně ruku v ruce. Musíme najít společnou řeč ohledně hlavních hroze principů a priorit, když obnovujeme novou, tedy tuto strategii vnitřní bezpečnosti. A komise vnímá jasnou potřebu, aby spolupráce všech evropských institucí při formulaci a následné implementaci budoucí evropské politické agendy a chce usnadnit tento proces. A s ohledem na strategii vnitřní bezpečnosti komise bude stavět jednak na přípravné e, práci provedené již v průběhu letošního roku, dále na závěrech Rady pro spravedlnost a vnitro z 5. E, prosince a za třetí usnesení, které chce parlament e, přijmout zítra. Tyto příspěvky budou určovat naši práci v příštích měsících. Já doporučuji, aby až sdělení komise bude eh, na světě, aby, eh, aby komise, eh, parlament a rada hovořili o společné podobě evropské vnitřní bezpečnosti praktické, praktických dosažitelných řešení. Vaše usnesení předkládá široký přístup k bezpečnosti založený na základních principech místo pouhých výčtů legislativních a politických kroků. To odpovídá záměru komise předložit eh, agendu založenou na strategii, a která bude zapadat do stávajících eh, opatření. Usnesení Eh, rovněž zdůrazňuje nutnost nalezení rovnováhy mezi kontinuitou a změnou. Potřebujeme eh, posílit to, co již funguje a uspůsobit eh, situaci očekávaným nebo vyvíjejícím se situacím, které nás mohou vést i k revizi těch stávajících. Implementace legislativy a, a konsolidace dosažených úspěchů budou prioritami budoucí práce. V důsledku toho také monitorování a hodnocení účinnosti legislativy a politik je naprosto nezbytné. Eh, prosinci, prosinec 2014 zahájil to období, kdy eh, spravedlnost a vnitro se ocitly na stejné rovině s jsou rovné dalším evropským politikám. A e, díky e, soud, soudnímu e, také přeskumu a pravomocím komise to bude možné lépe monitorovat situaci a zajistit lépe právní jistotu. Bedlivé monitorování nově přijatých nástrojů o procesních právech obžalovaných i obětí a zlepšení uplatnění stávajících nástrojů a zlepšení soudní spolupráce v trestních otázkách ještě posílí soudní dimenzi vnitřní strategie, což je bod, na který, jsme, na který rovněž poukazuje vaše usnesení. Komise hodlá i nadále předkládat Evropskému parlamentu a Radě pravidelné zprávy o okrocích přijatých v rámci Evropské bezpečnostní agendy. To pomůže vám monitorovat implementaci strategie a posílí to také celkově demokratický dohled. A pokud jde o obsah Evropské agendy, komise nemůže v tuto chvíli zacházet do podrobností toho, co v budoucím vzdělení bude. Ale je nepochybné, že musíme pokračovat, musíme nadále bojovat proti přeshraničnímu a mezinárodnímu zločinu, předcházet terorismu, řešit otázku radikalizace a, a náboru, bojovat proti kyberzločinu, chránit děti před zneužíváním a zvyšovat odolnost Evropy vůči krizím a katastrofám. To není nic nového. Co však je nové, je, že ty kroky musí být uspůsobeny nově se vyvíjejícím situacím a hrozbám. Měli bychom vycházet ze eh, spravodajského přístupu, spravodajských informací a tak, abychom opravdu jednali rychle na ty výzvy a hrozby. Analýza Europolu a dalších relevantních institucí a orgánů těsné spolupráci s členskými státy by měla operacionalizovat tento přístup. To si bude žádat těsnou strategickou a operační spolupráci a výměnu eh, informací mezi orgány činnými v trestním řízení, soudními orgány a evropskými agenturami. Musíme pracovat eh, více, eh, pokud jde o přístup a výměnu informací, inovace, zajištění vazby na externí dimenzi spolupráce. Musí to být přístup zaměřený na občana, na základní práva ve všech krocích. To by měly být hlavní eh, principy, jimiž se budou všechny strategie řídit. A komise bude věnovat obzvláštní pozornost implementaci všech těchto eh, opatření a nástrojů a bude je prověřovat eh, s Eh, tedy respektováním eh, práv, které jsou zakotveny v listině, Evropské listině základních práv. Pokud eh, tedy všechna, všechna opatření musí být přiměřená a úměrná, aby tu byla rovnováha mezi lidskými právy a bezpečností. Důvěra v instituce je opět další věc, která je velice důležitá, protože bezpečnost je tu také od toho, aby si udržela důvěru občanů. Eh, občané musí být lépe informováni o problémech a implementace vnitřní bezpečnosti není důležitá jenom proto, aby nástroje byly efektivní, ale také, abychom posílili důvěryhodnost institucí v očích občanů. Abychom ukázali obětem, že jsou přijímána napravná opatření. Vnitřní bezpečnost znamená také jednat, a to i za hranicemi Evropské unie, ve spolupráci s partnery z třetích zemí. To jsou důležité kroky, které vedou k integraci interních i externích kroků. Například kyber, strategie pro kyberbezpečnost. Ale musíme dělat ještě mnohem více a musíme tyto, tato opatření zavést do praxe. Třeba posílením operační vazby mezi interními a externími politikami Evropské unie. Plně podporuji důraz, který kladete na integrovaný, holistický přístup k prioritním oblastem. Různé politiky a kroky, které jdou také nad rámec veřejného sektoru, je nutno eh, integrovat. Máme-li všechno řešit efektivně i za situace finančních omezení a dodržení všech základních lidských práv. Tato eh, strategie by také mohla využívat výzkumu a inovací. Musíme mít nástroje pro připravenost, zejména pokud je o tech, komunikační technologie, a v oblasti forenzního výzkumu. Výzkum a inovace, program Horizon 2020, mají, jsou propojeny a koneč, konečně je nutno zvýšit legitimitu v očích občanů, a to prostřednictvím plného zapojení Evropského parlamentu a národních parlamentů. Kromě formálních strategií o, e, zpráv o pokroku, komise se hodlá podílet na pravi, pravidelném dialogu s Evropským parlamentem a diskutovat i s národními parlamenty. Těším se na spolupráci s vámi a s radou na této nové agendě pro bezpečnost. Já vám děkuji, pane komisaři, a nyní prosím paní e, Holmeier, aby si vzala slovo na minutu a půl. Pane komisaři, um, kolegové, mezinárodní bezpečnost a naše vlastní strategie a odpověď na otázky naší bezpečnosti jsou v posledních ehm, dvou až třech letech eh, ještě složitější než dříve. Eh, takzvaný výbor Krim se zabýval mezinárodní organizovanou kriminalitou a um, jejími sítěmi po celém světě a je hrozivé vidět, co se děje. My jsme konfrontováni stále rostoucím mezinárodním terorismem a extrémismem, jak nám to um, bylo předvedeno dnes v Pakistánu, v těch, těch strašných událostech tam. Uh, Mm, čelíme mezinárodním sítím, které mm, představují eh, velkou výzvu a obvykle eh, eh, přepadení banky se stává drobností ve srovnání s tím, co se děje jinde budeme muset um, lépe spolupracovat. Pokud uh, úřední pomoc trvá měsíce, tak je to příliš. Musíme být uh, rychlejší a lépe koordinovaní, um, abychom mohli odpovědět na otázky, uh, jak uh, zajistit lepší ochranu osobních dat. Na to tady budeme muset odpovědět na celou řadu otázek. Pan eh, López Aguilar. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Velice mě těší vidět tu vysokou eh, schodu příhodnosti a našeho, vlastně našeho stejného eh, postoji k těmi cíly, k, s těmi cíly související s ohromnými výzvami, bezpečnostními výzvami Evropské unie, které se dramaticky změnily za posledních pár let. Uh, je třeba čelit tomuto mm, zneklidňujícímu ohrožení mm, eh, mezinárodního terorismu mimořádně agresivního charakteru přeshraniční kriminality a především eh, Mm, události, eh, kombinovanost s událostmi a přírodními katastrofami. A proto je třeba, abychom k bezpečnostní situaci dali přidanou hodnotu a nalézali příhodné strategické odpovědi. Eh, vnitřní strategie, mm, strategie vnitřní bezpečnosti 2015 až 2019 pro nás znamená, že musíme uznat, že bezpečnostní situace v Evropě se dramaticky změnila a je třeba ji modernizovat. Například společné vyšetřující týmy, bezpečnost, společné akce, policie, eh, justice, eh, sdílení všech disponibilních informací a také potvrdit, aby to všechno se dělalo v souladu s hodnotami zakotvenými v listině základních práv a v zakládajících eh, smlouvách Evropského společenství. Je třeba dbát na dodržování směrnice o bezpečnosti údajů. Je třeba vyvíjet úsilí, aby strategie vnitřní bezpečnosti v Evropě byla v souladu se základními lidskými právy. Děkuji mnohokrát a nyní pan Štork na minutu a půl. Děkuji vám, pane komisaři. Vnitřní bezpečnost je dnes naším tématem a Eh, budeme ehm, hlasovat o usnesení, kde se praví, že bezpečnostní situace v Evropě se v posledních letech dramaticky změnila. V Německu je to aktuálně skutečně téma číslo jedna. Lidé již se necítí bezpečně a cítí se politikou ponechání jaksi ve štychu. A proto teď tisíce lidí každé pondělí vycházejí do ulic a každý pondělí přibývá. E, politika musí tyto obavy brát vážně a nesmí pomlouvat občany, kteří vycházejí na ulici. Politika musí vnímat skutečnost a jednat a nesmí se jenom dívat a domnívat se, že problémy se vysedí. A máme odvahu hovořit otevřeně o problémech, musíme brát realitu na vědomí taková, jaká jedině tak můžeme problémy vyřešit. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Mlinár na minutu. Děkuji, pane předsedo. Mm, pane komisaři Mandela Vedova, my jsme dosáhli kompromisu mezi eh, několika politickými frakcemi a doufám, že komise zohlední naše priority, až bude nová eh, bezpečnostní strategie finalizována. Poté, co jsme eh, přijali vnitřní bezpečnostní strategii po Lisabonské smlouvě, tak byla Charta základních práv začleněna do evropského práva a proto by měl ISS plně odpovídat chartě základních práv. Je tam od, rezoluce je odkaz na toto, mělo by, měly by být posouzeny mezory a komise by měla analyzovat situaci se zaměřením na řádnou implementaci. Je nejdůležitější, abychom co nejdříve dosáhli dochody o směrnici ochraně dat, abychom měli právní rámec pro stílení dat mm, pro účely orgánů v trestním řízení. Bude mm, důležité, a bude to důležité pro účast parlamentu v demokrat- procesu demokratické kontrole. Je to výsledek kompromisu a já doporučuji, abychom text takto přijali. Paní Spinelli, minuta. Děkuji za vaše slova, Pane komisaři, bohužel vaše strategie mě nepřesvědčuje z několika hledisek, především um, ta protiteroristická opatření, která byla přijata ve Spojených státech, eh, práce Europolu a špatná spolupráce ehm, mezi různými agenturami. Rada, Národní parlament, Evropský parlament, prostě jenom posuzuje různá opatření represivní a e, neřeší problémy vnitřní bezpečnosti. Především 12 odstavců rezoluce e, to zmiňuje, 12. odstavec. Mm, celá řada návrhů jsou zcela neakceptovatelné v mnoha směrech a již se ukázaly v minulosti neefektivní byli jsme toho svědky u toho vydávání zřelých osob a eh, celý ten stínový svět, který se tom, tom podílí, toto musíme eh, jedna, eh, brát velice vážně v našich jednáních parlamentu. Paní Keller, na jednu minutu. My podporujeme potřebu bezpečnostní strategie pro Evropskou unii, protože spousta lidí si nepřipadá bezpečná v Evropě, především menšiny, migranti, muslimové, kteří jsou ohrožováni v Německu eh, přáteli pravé strany eh, tohoto politického spektra. Na, mm, trestné činy i jako podvody, ekologické trestné činy musíme samozřejmě stíhat. Také jsme uh, Eh, ovšem svědky znepokojivého trendu, kdy jsou všichni podezřelí. To není cesta vpřed. My musíme chránit naše svobody, to chceme. Ale nemůžeme je chránit tím, že je budeme omezovat. Nemyslím, že bychom měli uzavírat hranice, abychom um, se bránili nějakým externím hrozbám. Myslím, že je správné být otevření, přijímat, vítat lidi z eh, venku, ale současně vytvářet prostor svobody, bezpečí uh, uvnitř. To je správná bezpečnostní strategie. Děkuji a nyní pan Borgecio na minutu a půl. Děkuji vám, pan předsedo. Před, pokud jde o tyhle zásadní hrozby, jim štělíme, stačí se podívat na Pakistan. Tato strategie je strategie slabá, nejistá, nepřesná, nezaměřená u řady vážných otázek. Třeba nemluví se tam o případu těch eh, jakýchsi osamělých vlků, těch jedinců, kteří os, osaměle provádí určité kroky. A podívejme se teď na, na Pakistán, vidíme jasně, jaké jsou eh, hrozby. Terorismus, boj s různými, tedy potírání různých bojovníků. To jsou všechno věci, které se musí přímo zmínit, abychom viděli, jak vyfiltrovat tyto jedince. Nesmí jim být zabráněno vrátit se do Evropy, musí existovat nějaký jasný filtr. Nelegální aktivity, nelegální vstup jedinců, toho jsme byli svědkem právě prostřednictvím plánem, plánu Mare Nostrum, který měl zastavit přechod těchto jedinců přes Středomoří. A tady se zase nic o tom nezmiňuje, o konkrétních opatření, které mají zastavit tento pohyb jedinců do Evropy. Ovšem, všichni tito ilegálové, tito jedinci, kteří eh, protože Mare Nostrum nemáme, tak nyní vstupují a nevíme, kdo to je. Děkuji, pane Borgecio. Je tu na vás modrá karta ze strany pana Zdechovského. Akceptujete? Takže, pane Zdechovský, máte 30 sekund na položení dotazu. Mohl byste, mohl byste nám vysvětlit, jak zabráníte osamělým vlkům, aby páchali teroristické činy mohl byste nám vysvětlit jaká strategie osamělé vlky odradí od toho aby páchali separátně teroristický čin? děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane Borgecio, můžete zodpovědět. No mně přijde, jasné, že něco se prostě s tím dělat musí. Musíme za, zavřít ta místa vstupu, kudy se tito islámští teroristé mohou sem dostat. Musíme eh, tito jedince, kteří jsou plní jenom nenávisti, musíme zastavit. To je prostě něco, co se bude muset udělat celoevropsky musíme eh, každopádně jednat eh, koordinovaně, připravit eh, se politicky, soudně, protože to, to, jsou, to jsou metody práce tak, abychom bojovali proti těmto eh, jedincům, eh, proti těmto osamělým vlk, vlkům i terorismu obosně. To znamená kooperace. Děkuji. Ještě paní Spinelli, má jaké modrou kartu. Akceptujete paní Spinelli? 30 sekund si Bych se chtěla zeptat pana Borghezia. Ehm, pokud si mm, vzpomenete, co je to Mare Nostrum, to není, e, neexistuje proto, aby umožnilo lidem vstupovat do Evropy. To bylo vytvořeno, aby chrá, zachraňovalo ohrožené osoby na moři, nic jiného. Ano, to je pravda. Sloužilo to tomu účelu, bohužel, bez ohledu na tyto vznešené cíle se z toho stal systém, který umožnil jednotlivcům dost početným jednotlivcům, kteří si zasloužili azyl a ochranu, ale, tam, ale bohužel tam byli další, kteří nespadali do této kategorie, nezasloužili si tento typ ochrany a přesto se dostali do Evropy. Takže taková je situace. Paní Watzenberg na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, Lisabonská smlouva předpokládá, že se budeme vypořádávat s novými věcmi, s přeshraničním mezinárodním zločinem, organizovanou kriminalitou, obchodování s lidmi, s drogami, praní špinavých peněz, ke kterému tam dochází, ohrožování zločiny. E, takovéhoto rozměru ještě neexistovalo. Nové rozměry v terorismu. Evropský soudní dvůr se vyjádřil k osobním údajům a vy jste, pane komisaři, už na to také poukázal. Existují právní předpisy v Evropské unii a bylo by možno také mm, vytvořit právní přepis, aby se zabezpečila proporcionalita eh, o zachování osobních údajů, ale zároveň bezpečnost. Jedině tak eh, budou moci pracovat policie i justice, aby bojovali proti tomuto fenomenu. Děkujeme. A nyní pan Weidenholzer, minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni lidé mají základní právo na to, aby se cítili bezpeční a aby žili život bezbázně. Proto je dnešní rozprava mimořádného významu. Bezpečnost člověk nezíská tím, že omezí svobodu. O svoboda a bezpečí nejsou žádným rozporem, nýbrž navzájem se podmiňují po botírání terorismu a organizovaného zločinu znamená, že Evropa potřebuje celostní strategii, společnou politiku, zesílenou policejní a justiční spolupráci v duchu evropské solidarity. Tady v minulém legislativním období již byly vykázán, byla vykázána velká zlepšení je především zapotřeba vytvoření odpovídajících právních podmínek, důvěru v právní stát, která může vzniknout teprve tehdy, když instituce skutečně fungují tak, že prosazují právo. Všude tam, kde se odbourává sociální jistota, eh, lidé se dostávají do nejistoty a je třeba počítat se zvýšenou kriminalitou. Zejména v období ekonomické krize je nezbytné bezpečnostní politiku eh, skutečně provozovat v tomto celostním slova smyslu. Nestačí jenom zesílená kontrola, protože to by tento problém nevyřešilo. Rozumím. Děkujeme. A nyní paní Mayer na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V Sydney eh, došlo k eh, Eh, tomu, že islámský fundamentalista vzal rukojmí. Ehm, my ehm, ignorujeme problém, který představuje islám. Otázka není, zda by se to mohlo stát v Evropské unii, ale kdy. Mohlo by se to stát v Amsterdamu, Berlíně nebo Londýně. Nejde o to, že džihadisté se vracejí zpátky a představují hrozbu naší eh, bezpečnosti. Um, problém je lhostejnost a ignorování tohoto problému ze strany politické elity. Já mám tři konkrétní otázky na komisi. Kolik džihadistů z Evropské unie odešlo bojovat pro islamský stát? Kolik džihadistů se vrátilo zpátky do Evropské unie? A kdy chcete uznat, že islám je největší hrozbou naší bezpečnosti? Na závěr chci říci, Bezpečnost je národní eh, eh, vnitrostátní téma, ale pokud elity to nezačnou řešit, tak eh, nedojde ke zlepšení. Musíme kontrolovat hranice, konfiskovat pasy džihadistů, aby se nikdy nedostali do Evropy. Ani Mecola, my na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Evropští občané jsou znepokojeni a chtějí z ochranu naší bezpečnosti. Nedávné eh, události v Pakistánu jsou opravdu hrůzu eh, nahánějící, nenecházím slova, když eh, čtu o tom, co se stalo tam těmto dětem ve škole. Čili neměli bychom vyvolávat přílišný strach nebo paniku, ale měli bychom zavést jasné, jasná opatření, tak aby existovala koherence mezi interním a exter, externím aspektem. Také musíme řešit otázku obchodu s lidskými bytost, s, lid, s lidmi, protože z toho jsou obrovské e, zisky a e, musíme také řešit koncepci extremismu. Opět hovořím o těch zahraničních bojovnicích, to znamená evropští občané, kteří se připojí k teroristickým e, organizacím a pak se chtějí vrátit do Evropy. Musím také zmínit Libii, protože Malta si je vědoma eh, rizik, eh, které vyplývají z chaosu v této zemi. Situace je skutečně nejisté, již ehm, bylo varováno o možnosti expanze ISIS do Libie. Eh, Evropská unie nemůže nečinně přihlížet. Vždycky musíme mít rovnováhu mezi bezpečností a základními svobodami, tak abychom byli připraveni na hrozby, jimž čelíme. Pokud nějaká strategie neřeší tyto otázky, není to dobrá a silná strategie. Děkuji, pane předsedo. Um, je jasné, že potřebujeme efektivnější bezpečnostní eh, strategii, protože čelíme velkým hrozbám. Já chci zmínit dvě, hrozby, které vyžadují rychlou odpověď. Jednak boj proti zločinnosti a korupce. V roce 2016 komise bude prezentovat druhou e, protikorupční zprávu, ale to nestačí. Potřebujeme další krok, potřebujeme balíček opatření na harmonizaci trestního práva v členských zemích. E, zločinnost má přeshraniční povahu e, zločinci využívají rozdíly v legislativě, aby se vyhnuli spravedlnosti. Externí eh, hranice a jejich bezpečnost. V posledních čtyřech letech se objevily nové hrozby. V roce 2010 nikdo nemohl předvídat obrovské vlny uprchlíků, a, e, pašování zahraničních bojovníků. Před několika lety e, návrh evropské pohraniční politiky byl pouze zárodekem myšlenky, ale nyní je to povinnost. Eh, hraniční země nemoh- to nezvládnou sami. To dobře víte, když jste z Řecka. 1300 eh, ehm, policistů v Bulharsku hlídají bulharsko-turecké hranice. To stojí víc než 700 tisíc euro měsíčně. My potřebujeme více financí eh, posilování Frontexu je pouze součástí této agendy. Děkuji, pan Epitidios, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Takže strategie vnitřní bezpečnosti není taková, jaká si zaslouží být, proto ji musíme obnovit, ale musíme přitom vzít potaz eh, výzvy, které před námi stojí. To znamená, musíme přijmout preventivní opatření. Každý rok jižních zem, do jižních Evropy, do jižních zemí Evropy eh, přistanou tisíce lidí a vstoupí tudy do Evropy. Tito lidé jsou často obětmi mezinárodních eh, sítí, kteří, které tak chtějí jen posílit své eh, řady. A je to smutná záležitost obchod s lidmi, obchod s nelegálními látkami i terorismus. Na východních hranicích Řecka máme Frontex a řecké orgány, které mají eh, řešit tento příliv, mají mu bránit, ale přesto jsou tam jedinci, kteří vstupují údajně s legitimními účely, ale přitom to nejsou legitimní účely. Takže musíme vzít potaz všechny možné aspekty, jimiž pronikají lidé Eh, do Evropské unie. Děkuji, pan Pony. Jest konečná, by odpovědat na změňající se zagrožení. Děkuji. Nová strategie vnitřní bezpečnosti je nutná, abychom mohli reagovat na měnící se hrozby. Jedna z nich je kyberzločinnost a kybernetický terorismus. Musíme držet krok, musíme se přizpůsobovat novým technologiím, měnit zákony, podporovat nové formy spolupráce, například e, směrnice o bezpečnosti sítí. Musíme také podporovat kapacitu finanční i organizační. Nestačí jenom reagovat a na to, co se děje. Zločinci mohou využívat nové technologie pro sebe, mohou online eh, využívat mnoha služeb a je obtížné tyto zločiny odhalovat a ztráty pro světovou ekonomiku jsou asi 200 miliard euro ročně. Eh, musíme eh, rychle reagovat, rychle Posílování, řešení posilování bezpečnosti by bylo možné zavádět současně se zaváděním nových produktů a služeb. To vyžaduje spolupráci mezi um, státními orgány, vědeckou komunitou, akademiky. Um, společné standardy svoboda internetu jsou také klíčové. Musíme najít rovnováhu mezi bezpečnostní a základními právy. To je základ nové strategie. Již v minulé strategii jsme se zaměřovali na konzistentnost našeho přístupu pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti. Musíme spolupracovat s eh, partnerskými zeměmi, to je nutné pro zvýšení bezpečnosti. Pan na minutu a půl. Komisář. Pane předsedo, pane komisaře, pane zástupče rady, vážení kolegové, vážené kolegyně. Eh, usnesení výboru o které budeme hlasovat zítra, eh, rok po neštěstí v Lampiruze má sledovat celostní přístup, má vytvořit hlavní směry pro práci komisy, tak, jak na to pohlíží parlament a jak na to pohlíží náš výbor. Rád bych motivoval komisi, aby šla ještě dále. Za prvé se domnívám, se musíme přihlásit k účinnému podporování legálního přistěhovalectví odborných sil do Evropy proto by stálo za to ve třetích státech zřídit takzvané checkpointy. Potom by bylo třeba zavést kvóty, minimální kvóty, které by byly povinné pro všechny členské státy při přijímání uprchlíků a to by mělo být eh, spojeno se sankcemi. Zároveň je třeba bojovat proti převaděčství, obchodu s lidmi, tím, že by Frontex a Europol dostali daleko víc finančních prostředků. Je potěšitelné, že zítra schválíme 23 milionů navýšení rozpočtu pro Frontex, ale usnesení z výboru Libe má také styčné body s naším tématem. Pakliže tyto předpoklady budou členskými státy definovány, a přijaty. Pak si můžeme představit, že Dublin bude obsolent, obsolentní. Tento cestu doporučuji komisi. Pan Zdechovský na minutu a půl. Děkuji, pane chtěl bych poděkovat také za tuto iniciativu protože ji vnímám jako velmi velmi důležitou. zajištění bezpečnosti a svobody evropských občanů je pro mě jeden z nejzásadnějších úkolů evropské unie nesmíme však připustit aby se z nové bezpečnostní strategie eu stalo monstrum nových instrumentů a opatření které nebude nikdo monitorovat a kontrolovat. vyzývám tedy evropskou komisi aby provedla důkladnou analýzu současných instrumentů iss a navrhla jejich efektivní využití v nové bezpečnostní strategii v současné době bezpečnostní otázka nabírá nových rozměrů a to nejen kvůli konfliktům v našem bezprostředním sousedství ale i kvůli nebezpečí které hrozí v rámci evropské unie rostoucí recese spojená s terorismem a násilím. podle nejnovějších statistik bojuje přes tři tisíce evropanů v zahraničních konfliktech. a já se ptám jak se tam ti lidé dostali? musíme rozbít tu síť to chápadlo tu chobotnici která tady funguje v evropské unii a skrze internet nabírá nové členy pro tyto aktivity v cizích zemích. a to je jedna ze základních priorit nejenom evropských lidovců ale myslím že všech chytrých lidí kteří sedí v tomto sále. děkuji za pozornost. Děkujeme a přecházíme k části catch a je tu jediná žádost o slovo, pan Džamasky, na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Zástupci komise a rady, já jsem si velmi pečlivě přečetl zprávu o implementaci vnitřní strategie bezpečnosti 2010 až 2014 Myslím si, že to nemůžeme vyhodnotit jen pozitivně a já sám mám určité vstupy, které by zlepšily její kvalitu a objektivitu. Měli bychom zlepšit spolupráci proti eh, obchodu a pašování, to znamená nejenom s mm, drogami, ale také s lidmi za účelem například prostituce, ale eh, také krádeží. Musíme eh, zavést také soubor opatření na potírání nelegální migrace a zvlášť by nás měla eh, znepokojovat ta stránka fundamentalismu um, i v západním Balkáně, která by mohla ohrozit i Evropskou unii a její občany. Komis. Komise. Komise. Děkuji, já jsem pečlivě poslouchal, co tady bylo řečeno ehm, členy Evropského parlamentu a řekl bych, že začínáme základním konstatováním, že obecně všichni souhlasíme s tím, že bezpečnost je dnes jedna z hlavních priorit nejenom pro Evropu, ale pro celý svět. Co ale musíme zdůraznit, je, že tato diskuse a iniciativy, které jsme přijali eh, pro nový program bezpečnosti v Evropě, přichází v kritickou chvíli pro Evropu a celý svět. Nové formy, nová rizika bezpečnosti se objevují na horizontu a bezpečnost je základním právem, které Um, hlání demokracie, respektování základních lidských práv a také mm, právy uh, politického světa, která musí respektovat základní lidská práva. Um, v minulosti nebyla integrovaná politika bezpečnosti a to bylo proto, že existovaly jiné formy hrozeb v minulosti. Hmm, už tady zaznělo, nyní je hrozba terorismu. Nevíme, kdy eh, zaútočí a kde. Ehm, tomu čelíme. Organizovaná zločinnost, překupníci, pašeráci lidí, různí, různé e, zločinecké kruhy, překupníci drog. Ty všichni jsou propojeny. Je spousta případů v různých částech světa, kde organizovaný zločin e, je, spojen, je napojen na terorismus a jednotlivé státy nejsou schopny tyto stále rostoucí problémy řešit. Proto máme tuto agendu, proto máme tuto e, strategii ISS, což je také jedním z našich základních práv na ochranu toho, co Evropa svobodný svět dosáhl v minulých desetiletích. Chci zopakovat ještě jednou, že e, Mm, politika, kterou přijímáme, nemají vést Evropu cestou izolacionismu. Ne, my nechceme Evropu, která je pevností. Evropa musí být otevřená. Také nechceme kombinovat imigraci nebo spojovat imigraci s terorismem. Ne, to, tento, to je názor minulosti který vedl ke špatnému hodnocení situace v mnoha, při mnoha příležitostech. Všichni ti, kteří jsou tady, e, jsou ze e, zemí, které v minulosti produkovaly emigranty. A proto ten přístup musí být úplně jiný, s jinými kritérii a parametry. Nejde o uh, rozhodnost a odvahu samotné. My musíme zohlednit Um, závěry, které musíme učinit. Jedno z nejdůležitějších politik, které zajistí mír, bezpečnost a mm, svobodné nevyužívání práv bude výsledkem těch politik, které budou přijaty. Evropa bude a zůstane uh, mm, v čele boje proti terorismu a posílí ty pilíře, které podporují demokracii v našem kontinentu. Děkuji, pane komisaři. Nyní dám slovo panu ministrovi Dela Vedova. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný. Vážení poslanci, rada samozřejmě zohlední názor parlamentu. My jsme si um, poznamenali a vzali na vědomí vaše připomínky. Domníváme se, že nová vnitřní bezpečnostní strategie musí přinést pokrok tak, že budou chráněni občané, ale že budou zároveň zaručeny všechny základní svobody i pro ty, kteří eh, se zde zdržují či nás navštěvují. Eh, tato nová strategie by se měla soustředit na lepší využívání stávajících nástrojů, aniž by se využívaly nové, zvolit vyvážený přístup se zapojením všech aktérů podle ustanovení smluv. Děkuji vám za vaši pozornost. Eh, domnule ministru. Děkujeme. Já chci oznámit, že tím je